Mám pro vás takový návrh, aby paní Kopa nás krátce uvedla do své zprávy, aby nám dělala takový stručný přehled a potom Potom zde budeme mít generálního ředitele DG pro rozšíření a poprosíme ho, aby nám krátce představil postoj komise. Ale on je ochoten rovněž to, co dnes dopoledne přijala komise, a totiž monitorovací zprávu o Chorvatsku nám rovněž krátce představit. Myslím si tedy, že by bylo smysluplné, abychom i hned po paní Kopa dali slovo tedy panu zástupci za komisi. Souhlasíte? Dobrá, takže nyní dávám slovo paní Kopa. My report originates from the Děkuji, pane předsedo. My bychom tady chtěli eh, reflektovat rozšíření 10 let pod koraňském samitu, chtěli bychom se poučit z minulých zkušeností a chtěli bychom lépe pochopit naši dnešní situaci a chtěli bychom z ní vyvodit určitá doporučení do budoucnosti. Myslím si, eh, že je důležité toto učinit v době vážné ekonomické krizi eh, a rostoucích problémů. Já bych se na to chtěla dívat eh, spíše eh, ze strategického eh, pohledu. Chci to zanalizovat a podívat se na to celkově z pohledu politiky rozšíření. Nechci tady zmiňovat, tady budu odkazovat na konkrétní země a myslím si, že nemá smysl tady řešit jednotlivé případy jednotlivých zemí, protože tady máme jednotlivé roční zprávy. Téměř 20 let po koraňském summitu a díky eh, současnému dánskému předsednictví máme skvělou příležitost eh, reflektovat eh, koraňská kritéria, můžeme zanalizovat jejich efektivitu a to zmínila také komise, požadavky na kandidátské země, aby měly stabilní instituce, které zaručují demokracii, eh, lidská práva a mít fungující tržní ekonomiku eh, a eh, to jsou všechno hlavní požadavky, které musí zůstat jádrem nové politiky rozšíření. Ovšem přesto to neznamená, že vše je dokonalé. Ve své zprávě zdůrazňuje nejen, že je potřeba přizpůsobit ekonomická no, podkritéria eh, současnému vývoji eh, a eh, současné ekonomické zprávy, ale zohlednit také sociální dopady na kandidátské země. Tyto země by měly být schopny zvládnout hospodářskou soutěž a hospodářskou stabilitu. A proto je potřeba vyvinout další úsilí pro Eh, dobrou integraci a eh, sociálně ekonomickou konvergenci, aby se zabránilo například ztrátě pracovních míst v důsledku těchto kroků. Nesmíme zapomínat na to, že součástí atraktivity Evropské unie eh, je kombinace tržního hospodářství se základními sociálními standardy společnými pro členské země. Jak připomínám ve třetím odstavci, tato sociální dimenze byla často zanedbávána v procesu rozšíření rozšíření. Zanedbávat základní sociální standardy ovšem znamená sociální dumping, který poškozuje evropské podniky a pracovníky a proto by komise měla tyto věci eh, řešit již eh, v předstihu. Tato zpráva je také dobrou příležitostí, eh, jak řešit otázku důvěryhodnosti procesu rozšíření velmi důležitým faktorem, který úzce souvisí s kondicionalitou a efektivitou eh, a kapacitou rozšíření Evropské unie pružnost kodaňských kritérií a eh, nový, eh, nový dostřížený přístup komise by neměl vést k neférovosti a dvojím měřítkům eh, pro jednotlivé země. Každá země musí být souzena podle vlastních zásluh na základě stejných kritérií a neměla by tady být doplňována nějaká další kritéria v průběhu toho procesu. Říkám to proto, že v tomto parlamentu čas od času se objeví pozměňovací návrhy, které požadují na kandidátských zemích věci, které my, současné členské země, ani neplníme, nemáme. Takže je potřeba to skutečně efektivně sladit e, se standardy Evropské unie. Toho bychom se měli držet, když budeme hodnotit pokrok a neměli bychom přitom zanedbávat samozřejmě specifika jednotlivých zemí. Musíme být eh, spravedliví. To je důležité pro naše důvěryhodnost. Dále musíme zajistit transparentnost a předvídatelnost celého procesu. Podporuji proto záměr komisem Eh, zaměřit eh, celý proces eh, nebo opřít ho o různé jasné benchmarky, které tady musí být v každé fázi procesu rozšíření. Potřebujeme spravedlivý proces, který lze objektivně posuzovat a kandidátské země by si měly uvědomovat, jaké jsou tady požadavky pro přistoupení a potenciální kandidátské země by měly přesně vědět, co musí dělat pro to, aby se staly kandidátskými Eh, zeměmi. A ze stejného důvodu eh, požadují eh, také asertivnější zprávy o pokroku, aby mohly být jakými se cestovními mapami pro zainteresované země. Proto bych chtěla, aby komise tady prioritizovala určité věci, třeba v oblasti justice, vnitřních záležitostí, takové věci jako zajistit svobodu médií, Eh, jednak eh, v zákonu i ve skutečnosti je zřejmé, že striktní kondicionalita nikam nepovede, pokud eh, příslip přistoupení není důvěryhodný. A proto si myslím, že je pro Evropskou unii důležité, aby nejenom potvrzovala to, že chce dodržet sliby, které už dala, jakmile budou podmínky splněny, ale aby zabránila tomu, že bude dávat sliby, které nemůže dodržet. Pokud Evropská unie nemůže přijmout určitou zemi, tak je důležité, aby si to včas uvědomila a komise by eh, nás eh, o tom měla informovat ve chvíli, kdy o tom své stanovisko dává dané zemi. V takové případě eh, je potřeba provést posouzení dopadů, pokud jde o zahájení přístupových jednání a měli bychom také mít na paměti, že i Evropská unie bude muset udělat určité kroky k tomu, aby mohla zemi přijmout. Aby i Evropská unie splnila svou část eh, celé dohody. Je potřeba udělat také druhé posouzení eh, dopadů, nebo eh, měla by tam být ta možnost to udělat, protože podmínky se mění je třeba eh, dbát na pravidlo pacta sum servanda. Eh, zároveň eh, musíme dbát na to, aby vše bylo jednoznačné. Kapacita integrace je samozřejmě důležitou podmínkou pro udržitelnost politiky rozšíření a pro celý proces integrace. Ale nesmíme samozřejmě přehánět. Dosud rozšíření nebyla na úkor rozšiřo, procesu rozšiřování, pokud bylo možné eh, některé eh, dohody revizovat, revidovat. Musíme eh, hovořit nejenom o výzvách rozšíření, ale i o výhodách, které přináší. Musíme zdůrazňovat tyto výhody, které to přináší, také pokud jde o naši vnější akci v sousedství Evropské unie. Komise v roce 2009 předložila zprávu Ehm, kde šlo o ekonomické výdobytky a výzvy po rozšíření. A tady je patrné, jak to bylo příznivé, rozšíření příznivé pro podniky a situaci v členských státech a jak se zvýšila váha Evropské unie ve světě, jak se z ní stal silný ekonomický i politický hráč. Zpráva ukazuje, že rozšíření bylo výhodné pro nové i starší členské státy a pro celou Evropskou unii. Toto musíme častěji komunikovat našim občanům. Musíme eh, do toho zahrnout také mladé lidi a eh, novináře, zástupce občanské společnosti a ekonomické aktéry. Můj, uh, moje poslední věc se týká eh, bilaterálních eh, sporů. Tady bych chtěla zopakovat pozici Evropského parlamentu, že bilaterální otázky by neměly být vnímány jako překážka v procesu přistoupení. Měly by být řešeny konstruktivně a co nejdříve. Měla by měly by být zohledňovány zájmy a hodnoty Evropské unie. Dobré sousedské vztahy jsou klíčové pro proces eh, přístupu, přistoupení. Hmm, máme ustanovení eh, v Evropské chartě a s ohledem na to by Evropská unie se měla snažit eh, existující spory vyřešit ještě před přistoupením daného státu. To vše bude dobré pro vylepšení vlivu Evropské unie na mezinárodní scéně a vylepší to partnerské vztahy největším eh, přis, eh, příspěvkem Evropské unie do nějakého sporu je, pokud ehm, tam do toho vloží eh, své hodnoty, snahu o nalezení kompromisu, že je možné tyto věci vyřešit. Spory mezi sousedními zeměmi by měly být řešeny dialogem, tam, kde je to možné, Mělo by se mít na paměti, že je důležité usilovat o, o kompromis a konstruktivní řešení. Nebudu tady rozvádět další detaily, můžete si je přečíst ve zprávě a závěrem bych pouze řekla, že zachovat eh, důvěryhodnost procesu rozšíření je v zájmu Evropské unie. Je to vlastně jakási strategická nutnost. Pokud nebudeme důvěryhodní, tak Evropská unie ztratí svou transformační schopnost a schopnost ovlivňovat eh, vývoj v nejbližším sousedství. Kdyby eh, existovaly pochybnosti o tom, zda jsme schopni eh, splnit naše sliby, tak bychom ztratili eh, důvěru v náš soft power a ztratili bychom mezinárodně vliv. Děkuji. Grazie, presidente. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Rád bych začal tam, kde paní Kopa skončila, to znamená důvěryhodnost celého procesu. Chci zdůraznit, že i my, Evropská komise, věříme, že je třeba zachovat důvěryhodnost procesu rozšíření. Pokud chceme zachovat transformační schopnost a takzvanou soft power EU, Pokud se nám nepodaří uspět eh, v této oblasti, která je opravdu hřištěm Evropské unie, tak kde jinde bychom měli ve světě uspět? Vítáme zprávu, kterou připravila paní Kopa. Především makroperspektivu, kterou zde prezentuje jako základ této zprávy. Nebudu se příliš rozšiřovat o obsahu zprávy jako takové. Máme pár specifických připomínek, které předám, předáme rovnou paní Kopa, ale chci říci, že sociální rozměr, který zdůrazňuje ve zprávě, je určitě velmi důležitý. Nemyslíme si, že bychom měli doplňovat další kritéria k tomu souboru kodeňských kritérií, který už existuje, ale zároveň si myslím, že můžeme více pracovat dvěma směry. Tím, že ještě více naplníme obsahem relevantní kapitoly, například 19, eh, kapitola o sociálních politikách, ale také zacílenější pomocí, abychom se ujistili, že země v procesu rozšíření mohou zlepšit své sociálně-ekonomické podmínky, zatímco budou vyjednávat a přibližovat se k Evropské unii. Víme také, že přístup založený na benchmarkcích je důležitý, pomůže nám zajistit spravedlnost a transparentnost procesu. Musíme dohlédnout na to, aby to nevytvořilo nepřekonatelnou zátěž pro země. Musí to být věc, kterou paní Kopa také zdůraznila ve své výchozí řeči. A v rámci možností se pokusíme stanovit priority, odstupňovat úsilí a politiky když budeme vytvářet jednací rámec. Je třeba vzít v úvahu především takové věci, jako je právní stát, základní svobody, protože to jsou systémové prvky, které jsou nutné k tomu, aby mohl vůbec proběhnout eh, jednací proces o přistoupení k EU. Pane předsedo, jen pár minut k dalšímu tématu, na které jsem vás chtěl upozornit. Jde o to, že dnes dopoledne Evropská komise přijala zprávu o přípravě Chorvatska na vstup. Je to součástí našeho běžného monitoringu, který je obsažen v přístupové smlouvě Chorvatska a je to první zpráva po podpisu smlouvy. Hodnotí se zde pokrok Chorvatska v uplynulých šesti měsících od září 2011 do prosince, nebo tedy do března 2012. Tam se hovoří o takových věcech jako zajišťování základních práv, justice, svobody a bezpečnosti. Tyto věci jsou na správné cestě a komise je přesvědčena o tom, že Chorvatsko udělá všechny finální kroky, které zajistí, že Chorvatsko bude k 1.7.2013 2013 plně připraveno na vstup. Jsme zavázáni k tomu, že budeme pokračovat směrem úspěšnému přistoupení Chorvatska a budeme velmi zblízka sledovat, jak bude Chorvatsko dodržovat své závazky. Hladké začlenění Chorvatska do Evropské unie je společným úsilím Evropské unie i Chorvatska. Chci zde zdůraznit tyto věci, protože si myslím, že je to tak trochu součástí úsilí paní Kopa, která se ve své zprávě také snaží dát nový impuls rozšiřovacímu procesu. A my jsme vám za vaši podporu vděční. Určitě se nám podpoří, podaří takto překonat tu únavu, o které se paní Kopa zmínila. Eh, jak víte, to je v komisi zakázané slovo, takže se o tom nebudu šířit, ale určitě budeme potřebovat veškerou vaši pomoc a podporu aby proces rozšíření mohl pokračovat důvěryhodným způsobem s tím, že budeme mít možnost získávat zpětnou vazbu o rozvoji a transformaci zemí západního Balkánu. Děkuji. Bez mikrofonu. Děkuji za tyto informace o tom dnešním rozhodnutí a o vašem stanovisku ke zprávě. Nyní zde máme spoustu otázek. Kolik času máme? 20 minut. Takže stínoví zpravodajové dvě minuty, ostatní minutu. Děkuji, pane předsedo. Budu spina, snažím se. Pane předsedo, já naprosto souhlasím s paní Kopa v tom, že rozšíření je zajisté velice důležitou a dobrou odpovědí zejména v souvislosti s výzvami, před kterými stojíme. Jde zejména o konzolidaci uvnitř Evropské unie, ale rovněž také o stabilizaci mimo EU. A proces rozšiřování je samozřejmě důležitým nástrojem a procesem, ale samo o sobě to cílem není. Je to prostředkem, jak cíle dosáhnout. A to, paní Kopa, rovněž znamená, že se podíváme na integrační kapacitu uvnitř EU. Děkuji, paní Kopa, velice za vše, co ve své zprávě uvedla, ale kladu si otázku, zda by ta zpráva nemohla být poněkud silněji formulována, respektive zda by nepůsobila silněji, pokud bychom určité pasáže vynechali a soustředili se na to nejdůležitější. Mělo by to být jakési schnutí a ne opakování toho, co děláme v rámci jednotlivých zemí. Neměli bychom to tady rozředovat ten text. A pane předsedo, eh, ještě jedna věc. Říkáte, že je řada kandidátů a říkáte, že dobrá, je jisté možné, aby tyto země přistoupily. A já se ptám, kde je hranice Evropské unie? Právě eh, u bilaterálních otázek je toto téma velice zajímavé. A rovněž se ptám, zda vůbec existují bilaterální otázky a zda by se neměly vyřešit dříve, než se zahájí přístupová jednání. Shodla bych to takto. Jde rovněž o dodatečné finanční prostředky, zejména v rámci přístupového procesu jde o komunikační politiku a Evropská komise se žádá, aby vyvinula nové nástroje, aby dokázala splnit veškeré ty podmínky. Sociální kritéria, to je také zajímavé. Já se tady dívám na odstavce 346, také intenzivnější kontrola procesů a vyhodnocování dopadů, odpovídající kontrolní systém. Pane předsedo, i ty členské země, které jsou tedy již v Evropské unii, musí, je třeba také kontrolovat. A proto se ptám, pokud e, budeme mít tolik cílů a přání, budeme schopni vyslat jasný, jasné poselství? Nebylo by lepší se opravdu raději soustředit na to nejdůležitější. Já si myslím, že z obsahového hlediska se s paní zpravodajkou shodneme, ale já si myslím, že opravdu naše poselství by mělo být jednoznačnější, silnější, jednodušší. Děkuji, paní Tun. Um, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je to velmi, velmi dobrá zpráva. Děkuji, paní Kopa. Velmi se to blíží mému náhledu na rozšíření, jak by to mělo vypadat. Jsem velmi ráda, že zde máme úvodní ustanovení F, že každá země by měla při stejného souboru kritérií posuzována podle vlastních zásluh. Že rychlost procesu přistoupení by se měla řídit skutečným dodržováním přístupových kritérií a že by to mělo být posuzováno co nejspravedlivějším a nejspra- nejtransparentnějším způsobem. Ten proces by měl být eh, prostě technický. Mělo by to být eh, zcela oproštěno od interních politických argumentů, jako jsou třeba volby v západní Evropě. Tento víkend padla nizozemská vláda, což vyvolá další problémy pro nizozemský lid, ale určitě to napomůže rozšíření, politikám rozšíření v radě. A i další země by se měla snažit své vnitropolitické záležitosti držet stranou od procesu rozšíření. Taky mě velmi potěšily články 11 eh, a 12 ve vaší zprávě. Jen ještě stručná poznámka k sociální dimenzi. Dnes dopoledne ve výboru pro zaměstnanost jsme přijali zprávu, která hovoří o strategii EU 2020, která má být součástí předstupního úsilí. A to by mohla být eh, velmi dobře jedna z odpovědí na vaši otázku o souboru sociálních kritérií. EU 2020 by mohla být zdrojem, protože právě EU 2020 je ten směr, kterým mají rozvíjet své ekonomiky členské státy. Právě proto by bylo skvělé, kdyby zemi usilující o přistoupení udělali totež, to znamená, že by se postupně přizpůsobili a měli bychom eh, inteligentní, udržitelnou a inkluzivní ekonomiku. Takže se na to dívám eh, velmi pozitivně. Ještě jednou děkuji. Uh, Pan Duff. Pane předsedo, já si myslím, že to je mimořádně provokativní zpráva, ale než začneme rozebírat kodenská kritéria, musíme si říct, eh, proč, co to znamená. Co se nepodařilo v přistoupení těch států? Proč bychom měli začít od začátku? Některé členské státy by mohly začít zvažovat své členství, kdybychom zašli příliš daleko při reformování přístupových kritérií. nevidím proces přistoupení jako technický proces a myslím si, že se nedá kvantifikovat způsobem, jako si myslí paní Kopa. Myslím si, že je to hluboce politický proces a pokud Unie upustí od svých vlastních eh, projektů morální angažovanosti a prosperity tak tím bude Evropa trpět, protože hodně utrpí v tomto období globalizace. Měli bychom se držet morálního účelu, integrace a držet své slovo. Pokud jde o přistoupení a možné kandidátské země. Dále k otázce sociálně hospodářské politiky. Nesmíme podceňovat velkou různorodost, rozmanitost ve výši bohatství uvnitř Unie. Zaměstnat člověka v Belgii stojí 35 euro pro zaměstnavatele. Zaměstnat někoho v Bulharsku stojí 2,5 eura. To je tedy to, co musí zaměstnavatel zaplatit, když chce zaměstnat zaměstnance. Takže já myslím, že přehánět pro, problém sociálního dumpingu, to je chyba. A konečně protože bychom eh, měli ty návrhy posuzovat ještě jednou více do hloubky, tak já si myslím, že kdybychom měli měnit eh, přístupový proces, tak eh, já a moje frakce by rádi viděli větší důraz na otevření kapitol 23 a 24 na začátku procesu rozšíření. To si myslím, že to je naše zkušenost eh, s Tureckem a taky s Chorvatskem. A možná jak se budeme ubírat směrem ke konventu 2015, eh, možná bychom měli také být odvážní a spustit eh, formativní asociati- asociativní členství, které bude vhodné pro některé z možných kandidátských zemí. Děkuji. Děkuji. A teď eh, bude časový limit jen jednu minutu, protože jinak to nestihneme, protože na půl šesté máme naplánovanou další věc, se kterou nemůžeme začínat později. Budeme stejně diskutovat o té zprávě, až budou na stole pozměňovací návrhy. Takže ještě o tom budeme jednou diskutovat. Proto si myslím, že máme více možností předložit eh, své návrhy. Pan Kačin. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve chci poblahopřát paní Kopa ke skvělé zprávě, která obsahuje všechny klíčové prvky úspěšné strategie rozšíření. Jeden z pozměňovacích návrhů, které se snažím předložit, nebo které hodlám předložit, se týká přístupu komise. Pracovníci komise se těší velkému respektu a my bychom toho měli využít. Chtěli bychom požádat komisi, aby se aktivněji účastnila a identifikovala aktéry systémové korupce v těchto zemích. Komise musí přijmout nový individuální přístup, jehož prostřednictvím bude schopna jmenovat konkrétní příklady systémových korupcí v těchto zemích. V současné době komise nemůže udělat nic, pouze pravidelně vyzývat eh, úřady, aby to sledovali. Já si myslím, že je dobré, že komise chce od začátku přístupových jednání otevřít kapitoly 23 a 24 a uzavřít je nakonec. To by mělo urychlit boj proti korupci a organizovanému zločinu. Nicméně jsem přesvědčen, že to nestačí a že můžeme udělat více, mnohem více. Děkuji. Um, Možná by bylo dobré tady ofenzivně diskutovat eh, směrem dopředu. Co řekneme mladým lidem, kteří se narodili v roce 1990 a teď si kladou otázku, eh, co máme dělat, co můžeme dělat? Když se podívám na to, co říká kolegyně Oymen Reuten, tak vidím, že je velice defensivní. Vypadá to jako, že žádné rozšíření nechcete a říkáte, eh, že o tom um, o nějaké účelovosti budete diskutovat eh, rádi o tom závěrečném stavu, ale jak o tom můžeme diskutovat, když nevíme, jak to bude vypadat za 20 let eh, a jak to tady bude vypadat, když nebudeme přijímat žádnou další zemi. Musíme se podívat na to, co se děje v členských státech Evropské unie a já si potom kladu otázku, jak si můžeme eh, tady vyrovnat s tím, že tady máme pana Wilderse, jsem zvědav, až přijdou pozměvací návrhy Eh, jak to bude vypadat? Eh, za jakých podmínek rozšíření provést? Já jsem rád, že komise tady předložila eh, svůj návrh a že máme pana komisaře Füleho, který uvažuje směrem do budoucnosti a že je tady snaha dívat se také směrem ven. Ano, pana Wilderse bychom nepotřebovali, když, kdyby sociální demokraté šli do vlády, tak bychom ho nepotřebovali. Pan Kukan. Pane Kreiseldörflere, samozřejmě, že o tom můžeme diskutovat eh, stranicko-politicky podle jednotlivých zemích a potom můžeme eh, hovořit o sociálních demokratech a jejich situaci v Nizozemsku a eh, kdo si kde za co vezme zodpovědnost a tak dále. To, to bychom tady o tom mohli dlouho diskutovat. Bohužel to je ten problém je tady stále více pravicových stran a není tady eh, dostatek eh, demokratických stran, eh, aby vytvořili koalici a mohli vládnout. Protože kdybych byl dost, tak by tyto strany se nedostávaly k moci. Pan Kukan. I think that, I think that the... Děkuji, promiňte, že vás přerušuji, ale myslím si, že práce a výsledky práce paní Kopa musí být eh, oceněny. V případě zemí západního Balkánu je důležité zdůraznit eh, transformační schopnost EU v regionu a jak může být eh, využita efektivněji. Je důležité zmínit také hospodářskou a sociální dimenzi jako důležitý faktor, ale jejich důležitost by se neměla přehánět. Komise se snažila být inovativní ve svém přístupu k procesu rozšíření. Já si myslím, že bychom si toho měli vážit a měli bychom podpořit jejich iniciativu. A možná i my sami bychom měli být flexibilnější ve vztahu k procesu evropské integrace. Myslím tím v případech, které nemohou být řešeny jako standardní případy, například Kosovo a Bosna a Hercegovina. Rád bych také viděl více prostoru, který by byl věnován roli Evropského parlamentu v tomto procesu, protože v celé řadě případů můžeme přinést svůj příspěvek k tomuto procesu a pomoci eh, stimulovat nějaký politický vývoj. Evropský parlament má například eh, unikátní politickou zkušenost eh, se spoustou poslanců z nových členských států, kteří byli sami v určitém momentu zapojeni do procesu integrace. A myslím si, že i této příležitost nebo této zkušenosti by se mělo využít. Děkuji. I'd like to thank, uh, Chci poděkovat paní Eleny Kopa za tuto zprávu a zajímavé prvky, na které upozornila. Ráda bych podpořila tu výzvu k zavedení sociálních standardů, aby byly důležitější v hodnocení procesu rozšíření. Já si myslím, že důvod, proč sociální normy nejsou prominentní v tomto procesu, protože nejsou vůbec prominentní ani v EU. My jsme pomalu omezovaly sociální normy. Právě to znamená ten úsporný proces v mé zemi, tak jak probíhá. Takže není divu, že ani v procesu rozšíření, pokud jde o nové země, které se snaží přizpůsobit nebo tedy přistoupit eh, do EU, že je to zanedbáváno. Dále tedy volání po monitorovacím mechanismu. Tady bychom se podívalo na, podívali na to, jak se kodaňská kritéria uplatňují nejen v kandidátských zemích, ale také v EU, protože nebudeme důvěryhodní, když od hodnocených zemí budeme něco požadovat a stejné standardy budeme doma zanedbávat. jak o tom svědčí celá řada epizod. Nebudu se zdržovat eh, u těch přeletů a mučení, ale jde i o sociální standardy, o sociální dialog, působení odboru a tak dále. To je důležité pro hospodářskou a sociální situaci. Dále bych chtěla také vyjádřit znepokojení, že bilaterální spor mezi Tureckem a Kyprem může být v následujícím pololetí velkým problémem. S ohledem na velmi provokativní komentáře tureckých úřadů doufám, že si uvědomí, že když toto dělají, tak nerozčilují jenom Kypr, ale celou Unii. Pan Vigenin. Děkuji, pane předsedo. Rád bych řekl, že v této zprávě není nic provokativního. Já opravdu nevím, kde pan Duff vidí tuto provokaci. Já si myslím, že je to dobrý způsob, jak se zamyslet nad výsledkem rozšíření a perspektivou příštího rozšíření. Je to také dobrá příležitost, jak oddělit eh, proces sám o sobě od konkrétních zemí, které před sebou máme v procesu rozšíření. A z tohoto hlediska si myslím, že tato zpráva je velmi dobrým příspěvkem a jsem si jist, že přinese výsledky a že i náš přístup k této věci bude díky této zprávě trochu důvěryhodnější a hlubší. Jsou to tři věci, které chci zmínit. Jsem trochu skeptický k tomu měření integrační kapacity EU, protože to mohou využít ti, kteří jsou proti rozšíření, aby dokázali, že žádná takováto kapacita neexistuje a mohli by tím poškozit celý proces. Druhá věc se týká monitorování přístupových kritérií. Já podporuji tu myšlenku, že by se zavedl monitorovací mechanismus pro všechny státy EU, nejen pro země usilující o přistoupení nebo o země, které přistoupily nedávno, protože teď alespoň tři země v rámci EU asi úplně na 100% tato kritéria nesplňují. A také bychom v této zprávě měli zmínit, že i země usilující o přistoupení musí sledovat naše strategie. Například strategie EU 2020 zde není zmiňována. Já chápu, že v současné ekonomické situaci je i v samotné EU složité hovořit o této strategii, ale někam to tam dát musíme. Konečně si myslím, že je to velmi dobré úsilí. Pamatuji si diskuse na rozšířeném předsednictvu, kde jsme diskutovali o této zprávě, že to může být trochu nebezpečné, že v podstatě nevíme, kde to skončí, ale myslím si, že parlament a jeho výbor pro zahraniční věci byl vždycky pro rozšíření a otázkou je, jak to udělat důvěryhodnějším. Nechceme využít této zprávy k tomu, abychom eh, ochladili své nadšení, spíše jde o zbavení mýtu tady tohoto procesu. Je to jen jeden z politických kroků. Děkuji. Pane předsedo, ten eh, ta zpráva eh, paní Kopa je pořád ještě nepříliš kontroverzní. Říkáme, že, že rozšíření je úspěšné, ale když se podíváme na eurozónu, tak to vedlo ke katastrofě. Potřebujeme to mnohem odstupňovanější. Někdo říká, že potřebujeme politický signál od rady, abychom si řekli, jaká geografická nebo politická definice Evropy by se měla uplatňovat. A potřebujeme také demokratickou podporu od svých voličů, protože ti musí přijít na, nebo přistoupit na ty výdaje, které to bude znamenat, například ve formě strukturálních fondů a tak dále. A ten pohyb lidí také bude vyvíjet tlak na veřejné zdroje. Věděli jsme, eh, že lidé jsou trochu proti. Marine Le Pen získala 20% ve Francii, to o tom svědčí. Eh, dále zde máme státy jako Ukrajina, která teď zvrací nebo tedy končí své demokratické reformy, obrací je opačným směrem a vy říkáte, že mají stejný statut jako Albánie jako potenciální kandidát. Podporuje také odstavec 12, ale byl bych raději, kdyby všechny uh, Eh, přistupující státy musely souhlasit s tím, že bilaterální spory jako hranice a tak dále nebudou použity jako zbraň k zablokování eh, přístupu sousedních zemí v budoucnu. My jsme viděli ten příklad eh, Makedonie, nebo tedy Chorvatsko, které se stane brzy členským státem by nemělo nikdy využít eh, tento argument eh, proti eh, Srbsku a jeho přistoupení v budoucnu. To, co říkal pan Kukan, bylo zajímavé. Dokonce i před Lisabonskou smlouvou náš parlament měl větší pravomoci v tom posledním balíčku, když se nás, náš počet zvýšil z 15 na 25, tak tam eh, máme úplně jinou pravomoc než eh, národní parlamenty, které nemohou vetovat. Takže my zde máme poněkud zvláštně jinou pravomoc, větší pravomoc než národní parlament a měli bychom toho využít ve svůj prospěch a uplatnit tak svůj vliv v tomto procesu. Děkuji. Ještě se hlásil jeden řečník, a to konkrétně pan Šolt. Děkuji, pane předsedo za to, že jako stínový zpravodaj dostávám také slovo. Hovořilo se, nebo vy máte zkušenosti ze zprávy z roku 2006 a další zprávu a mohla bych, možná bychom si měli připomenout, že Evropská unie je otevřená pro všechny země, které se eh, chtějí eh, na Evropské unii podílet, připojit se k ní a přesně tento přístup vidím v této zprávě a proto děkuji za velmi silnou iniciativu Tři věci. Myslím si, že důležitý je bod 17. Myslím si, eh, že musí být srozumitelné, že Evropská unie se chce rozšiřovat a že to může být eh, realizováno i prakticky. Eh, my tady do toho musíme zapojit občany, když hovoříme o rozšíření, především v té současné fázi samotného mm, vývoje Evropské unie. Takže je to výzva, kterou musíme brát vážně i když chceme tady dále diskutovat o rozšíření, protože musíme být rádi, že pokud chceme udržet Evropskou unii 27 nebo 28 a když budeme hovořit o dalším rozšíření, to znamená, jak se poradíme s těmi eh, sociálními a ekonomickými otázkami, a myslím si, že tady je to dobré, že se tam zmiňuje ta sociální eh, dimenze, koreňská kritéria. Já si myslím, že těch bychom se měli držet a měli bychom si eh, položit otázku, jak je dále eventuálně rozvíjet a měli bychom eh, se eh, seriózně podívat na všech 27 členských států a říci si, jestli bychom tady získali konsenzus k tomu, co se děje například v Nizozemsku nebo v Maďarsku. To je otázka, jak sami budeme nakládat s politickými právy, se sociálními otázkami. A nad tím se musíme zamyslet, pokud tady chceme mít to rozšíření Evropské unie jakožto náš eh, budoucí eh, cíl a chceme v tom být aktivní. Děkuji. Také několik připomínek. Ve smlouvě není uvedeno, že se každá země může stát členem Evropské unie. Každý může předložit žádost o to stát se členem Evropské unie a to je rozdíl. To znamená, že to není automatická možnost, že všichni se mohou stát členy Evropské unie. Je eh, důležité, že ty návrhy eh, paní eh, Kopa tady byly předloženy, musíme se nad tím zamyslet a to je důležité i ve vztahu k občanům. Měli jsme tady případy Rumunská a Bulharská a i jiné případy a nefungovalo to. Musíme se zamyslet nad tím, jestli náhodou komisi nechybí politický tlak pro využívání eh, těchto mechanismů. Musíme se o tom eh, skutečně pobavit, jak to udělat, aby to bylo důvěryhodné? To je důležité i proto, abychom našim občanům dali pocit jistoty v této věci. To by potom usnadnilo eh, další rozšiřování. A dále si myslím, že si musíme uvědomit, že Evropská unie i občané mají za sebou obrovský výkon, který odvedli jako člen Evropského parlamentu. Musím říct, že když já jsem začínal, tak tady bylo devět členských zemí, nyní máme eh, jsme 20. Od roce 2004 do tohoto roku jsme přijali 13 nových zemí. To je obrovský výkon a tím je evropská politika jedna z nejúspěšnějších. Je třeba to vidět jako výkon a je třeba, aby to bylo celé realizováno tak, aby to fungovalo. Je třeba konzolidační fáze. Nyní jsme v době krize. O to spíše. A krize, to vidíme také na volebních výsledcích, vždy vede k tomu, že populisté mají velké šance, mají šance tu krizi zneužít, ať jsou již z pravého tři levého křídla politického spektra. Oni svádí tedy vinu na ostatní, to je prastará historie. E, to je fenomén, který není nový a v posledních dnech ho opět zažíváme. Pokud e, se tomu nějak nepostavíme, tak budeme mít také problémy. Je třeba, abychom na to nalezli rozumnou odpověď i v souvislosti s rozšířováním. Protože poustále, neustále postupovat tak jako do posun, to není správná cesta, to bychom měli čím dát tím víc lidí, kteří budou proti. A proto se musíme zabývat otázkou schopnosti se rozšířit. Paní Kopa na to poukázala, že je to důležité hledisko. Pan Omenroy ten to řekla ještě trochu jasněji. Ale samozřejmě je to jasná věc. V každém případě budeme muset občanům jasněji zdůvodnit a také nám samým, kde je vlastně ten bod, kdy se dosáhne toho bodu, eh, jako, eh, kdy pak Evropská unie by už nebyla schopna dobře fungovat. Pokud budeme mít například 35 či 38 zemí a budeme moci měnit primární právo pouze jednomyslností, no tak eh, si dovedeme představit, čemu to vede. Byli jsme přisvědčeni o tom, že Lisabonská smlouva byla odpovědí na poslední vlnu rozšíření, že Evropská unie potřebuje posílení svých rozhodovacích schopností, aby mohla podnikat další kroky. Na druhou straně je jasné a závazné, že například jsme měli Tesaloniky, kritéria Tesaloniky pro balkánské státy, tedy soluňská kritéria. Ale obojí musí být v souladu. Jednak země musí plnit podmínky, tam nesmíme poskytovat žádné rabaty a my musíme pracovat na tom, pokud se chceme rozšířit, že změníme a přizpůsobíme naše struktury, včetně struktur v Evropském parlamentu. A je třeba si jasně uvědomit tyto souvislosti, pokud chceme, aby proces rozšiřování byl úspěšný. Já si myslím, že zpráva paní Kopa je dobrým základem, ale pravděpodobně se ještě předloží pozměňovací návrhy a bude třeba to celé eh, určité pasáže formulovat ještě ostřeji. Na v základě příkladu Bulharska, Rumunska a dalších, například i Chorvatska se to týká, jsme viděli, jak důležité jsou otázky například justice. A dobře víme, že existují jakési tumory, které brání zemím se dál rozvíjet a my musíme na tyto problémy ještě silněji, jasněji poukazovat, aby země byly schopny fungovat. Paní Kopa v jedné věci, co jste říkala, totiž integrace, kterou Evropská unie již odvedla. K tomu bych dodal možná ještě několik slov. A totiž, že v zemích, v těch zemích, kterých se dotýká, musíme jasně ukazovat, že veškeré reformy, které provádí, by museli provést, i kdyby se nechtěli stát členskou zemí EU. Oni to nedělají proto, že tato země je, že vstup do EU je jediná šance, jak mít ekonomicky úspěšný stát. Protože něco takového je cílem národního státu, i když se nestane členem EU. To jim musíme jasně ukazovat, že oni to nedělají pro nás, pro EU, že oni to dělají sami pro sebe. A myslím si, že právě tuto perspektivu jsme často zanedbávali v našich diskuzích, protože často říkají vlády v zemích, no nám se to také nelíbí, ale prostě v Bruselu to od nás požadují, tak to musíme takto udělat. A to také potom snižuje popularitu EU u obyvatela, proto je třeba to zapojit do našich debat, tuto záležitost. A měli bychom se tomu intenzivně věnovat. A ta otázka je velmi důležitá, a proto já zvažuji eh, pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Bylo by možná dobré si pozvat i několik odborníků, uspořádat nějaké slyšení, protože to téma je zásadní a proto je třeba se jemu věnovat a nalézt naši vlastní pozici a dobře to prodiskutovat. Paní Kopa, máte slovo. Thank you, Mr. President. I want to... Já děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat eh, všem kolegům za jejich připomínky a eh, podněty. Jestli chápete, že to není snadný úkol, ale chtěla jsem především vyslat silný signál o důvěryhodnosti procesu rozšíření. A z tohoto důvodu eh, jsem tedy přijala tyto věci v textu. Několik stručných připomínek. Nechceme eh, nějak eh, rozkládat eh, kodaňská kritéria, protože fungovaly velmi dobře, ale po deseti letech jsme podle mě nuceni se nad celým procesem zamyslet a zanalizovat to a o to se tady snažím. Velmi čekám na vaše pozměňovací návrhy, doufám, že mě to obohatí v mém úsilí. Ale rozhodně jsem tady nechtěla nějak rozkládat taková kodaňská kritéria musíme diskutovat o roli Evropského parlamentu i o komisi, nebo tedy souhlasím naprosto s tím, že vše, co může posílit důvěryhodnost, je vítané. Důležité je, abychom se do toho snažili do procesu rozšíření zapojit občanskou společnost a to mnohem více než dosud. Tím myslím nejenom eh, občanskou společnost v kandidátských eh, zemí v rámci nástroje IPA, protože je možnost eh, i tady pracovat více s občanskou společností a s vládami, ale musíme se zaměřit i na lidi v našich zemích. I ty musíme přesvědčit o tom, že stojí za to pokračovat v tomto procesu. Pokud jde o kapitolu 23 a 24 a o to, že by měly být otevřeny na počátku procesu, to rozhodně. Myslím si, že spravedlnost a základní práva to je věc, která je stále klíčovější v celém tom procesu a souhlasím s těmi z vás, kteří říkali, že u této otázky na to musíme klást velký důraz a to hned na počátku a ne někdy uprostřed nebo na konci toho procesu. Samozřejmě mm, schopnost přijímat další země to není eh, technická věc a já nic takového nechci tvrdit, ale je, je to fakt, je to něco, co je uh, hluboce politické, mimo jiné. A uh, eh, eh, Jean-Marin Sversman, náš někdejší kolega, se kterým jsem se nedávno setkal, hovořil o politické schopnosti přijímat nové země. A já si myslím, že to je velice zajímavá věc, nad kterou je třeba se zamyslet. Potom sociální uh, standardy. Uh, já jsem tady nechtěla nějak přidávat další kritéria, sociální kritéria k těm třem kritériím. O to nejde. Ale existují evropské sociální standardy a jsou pro nás důležité, chceme se jich držet. A já jsem velmi vděčná komisi mm, a panu eh, Semino, eh, který se snaží nalézt nějaký způsob, jak se shodnout, protože je důležité, aby evropské instituce společně uh, tahli za jeden pro vás v této věci, protože je to velmi důležitá věc. Děkuji vám a závěrečné datum pro pozměňovací návrhy 8. května a já se těším na všechny vaše příspěvky a v tuto chvíli vám děkuji za velice zajímavou diskuzi. The, the, the, uh... Pan Duff pan předseda Brok předtím, než odešel z této místnosti, udělal zajímavý návrh, že bychom eh, toto mohli dále analyzovat procesem různých slyšení eh, a dalších eh, věcí a já si myslím, že to je velmi dobrý nápad a myslím si, že Zatím je příliš przy na to, abychom předkládali závěrečnou lhůtu pro pozměňovací návrhy. Nejsem si jist, jestli s tím paní Kopa bude souhlasit, ale myslím si, že bychom to mohli ještě odsunout. Pokud, nebo myslím si, že je potřeba tu věc ještě mnohem více zanalizovat, takže pokud bude možné ten datum odložit a uspořádat workshop, tak by to bylo dobré. Eh, teď ale musíme ukončit tuto rozpravu, protože náš kolega Lamstov čeká. Já jsem chtěl hovořit i v rámci této rozpravy, ale uh, ano, kolega je velice eh, vlídný, takže můžete pokračovat. Já samozřejmě souhlasím s Andrewem a doufám, že ostatní souhlasí také. To je velice důležitá zpráva, musíme být více času na diskuzi a, a, a pokud si Evropský parlament myslí, eh, že my chceme jít touto cestou a komise bude chtít jít jinou cestou, tak je to zkrátka tak a musíme se podrobit komisi. Tak to zkrátka v životě chodí. A teď eh, hm, ke zprávě doporučení eh, radě eh, k 67. schromáždění OSN a budu pokračovat německy. Takže já budu hovořit německy, budu hovořit pomalu, aby si měli všichni čas na to si nasadit sluchátka. Všichni ti, kteří ještě neměli nasazená. Tento rok jsme naše doporučení rozdělili do sedm kapitol a to celé proto, protože letos, jako každý rok, jsme byli s delegací v New Yorku, delegací výboru pro zahraniční záležitosti, tak abychom docházeli správně nastavit priority v rámci naší zprávě. Těch sedm kabitů se soustředuje zejména na roli EU v OSN, v systému OSN. Velkou roli tam hraje Global Governance, globální zpráva a rovněž tam máme další klíčový bod a to je mír a bezpečnost. Kapitola EU u OSN, tam jde o to, že parlament je i nadále toho názoru, že potřebujeme kohonetnost zajistit a zajistit také viditelnost EU. Hlavně se jedná o plnou implementaci rezoluce o Evropské unii, která byla nutná po přijetí Lisabonské smlouvy a konečně se tedy podařilo ji přijmout. Tato rezoluce Eh, je, tuto rezoluci je třeba plně implementovat, to je důležité téma a rovněž je důležité zlepšit naši koordinaci v Radě bezpečnosti. Dva členské státy, to je jistá rezerva, eh, Velká Británie a Francie, a je třeba, aby oni zlepšili svou koordinaci, protože to poostává za obecními očekáváními. Nestálí členové Rady bezpečnosti, které jsou členové EU, e rovněž e, se v této věci chovají lépe. Dále e, globální zpráva. Samozřejmě toto je strategická Strategické přání EU. My si přejeme, aby zástupci členských států EU a samotná EU se systematicky zabývali multilaterálními a bilaterálními partnery, aby opravdu včas v New Yorku spolu hovořili a dokázali společně eh, zpracovávat veškerá témata. Přejeme si obšírnou reformu Rady bezpečnosti. Toto není pouze otázka počtu a obsazení křesel, ale také způsobu, jakým Rada pracuje a týká se to i dalších věcí. Rovněž navrhujeme, aby se podpořila opatření pracovní skupiny ad hoc, která se věnuje revitalizaci valného schromáždění OSN. Tyto věci jsou důležité právě právě u tématu Global Governance. Dále třetí odstavec Mír a bezpečnost. Tam jde zejména o lepší spolupráci různých aktérů v takzvané mírotvorné architektuře. Tam jde zejména o prevenci konfliktů, dále o civilní a vojenský management krizí, tedy řízení krizí a rovněž eh, podpora EU v rámci tzv. Civilian Capacity Review. Důležitý bod je účast žen ve veškerých fázích mírotvorného procesu. Totiž empiricky se ukázalo, že tam, kde jsou ženy zapojejí silněji, eh, se nalézají udržitelnější řešení. Dále je třeba se i nadále věnovat koncepci responsibility to protect, tedy odpovědnosti v rámci ochrany, je třeba to posílit a uvědomit si, že to má preventivní aspekt a že je to koncepce, která je důležitá také pro fázi obnovy po konfliktu a zcela zásadní je, a já vím, že jsme tady v parlamentu, ve výboru AFE, a že zde ve výboru jsme se tomu věnovali zejména při tváření SVČ. Zásadní je, abychom tam měli zprostředkovatelské struktury, tedy abychom posílili mediaci, abychom proto měli lepší směrnice, více prostředků a abychom měli dobrou spolupráci mezi SVČ a politickým oddělením generálního o, sekretariátu OSN. Čtvrtý oddíl se týká lidských práv. Tam jde zejména o posílení národních schopností dodržovat lidská práva a rovněž jde o to, aby lidská zpráva byla zapojena do veškerých aspektů práce OSN, to je takzvaný mainstreaming. A dále jde o posílení e, periodic review procesu a pak u těch zvláštních postupů je důležité to, aby se dali použít co možná nejdříve. Pátý oddíl, to je zvláštní oddíl, ten se věnuje otázce, jak můžeme co nejlépe podpořit demokracii. Já jsem toho názoru společně s mnoha kolegy, že eh, podpora demokratických procesů není něco, co by se mělo obezit pouze na volby, ale mělo by se to zintenzivnit i v mimovolebních, mimovolebních procesech. Je třeba silněji zapojit parlamenty a další aktéry. Důležitá je tady občanská společnost, zapojení mládeže a v tomto kontextu hleje zvláštní úrohu i otázka zapojení žen. Je třeba to lépe finančně podpořit, ale rovněž je třeba lépe využít personál, respektive dát ho k dispozici pro tyto síle. Podpora demokracie je zásadní součástí evropské zahraniční politiky a mělo by se to také odrážet v našich vztazích s OSN. V rozpravě části je text velice rudimentární. To jistě si kolegové všimli, kteří si to pročetli. V první řadě jde zde o to, abychom osvědčenou spolupráci s rozvojovým výborem měli i nadále. Výbor pro rozvoj předloží stanovisko a my potom s kolegy z výboru pro rozvoj budeme diskutovat o tom, jaké aspekty je třeba obzvláště zdůraznit. V závěrečných doporučeních jde o to, že i rada by se měla zamyslet nad tím, jakým způsobem bychom měli zbudit silnější veřejný zájem, zájem veřejnosti o OSN, například pomocí toho, že tam zapojíme i parlamenty. To je důležitá věc. Spojené národy jsou sice institucí, která má dobrý, dobrou pozvěst a respekt, ale e, když se zeptáte občanů, tak zjistíte, že mnozí z nich vůbec neví, jakým způsobem OSE pracuje, jak pracují ty různé pilíře a tak dále. Bylo by tedy lepší do toho silněji zapojit parlamenty a pravděpodobně by to vedlo k tomu, že by zde byla větší podpora OSN. A nyní praktické úvahy. Datum pro pozměňovací návrhy. Je to 9. května 12 hodin, 30. a 31. května budeme zde na výboru mít konečnou rozpravu s hlasováním. Na začátku června to bude představeno pracovní skupině rady. Tato pracovní skupina potom v červnu vypracuje svou zprávu, své rozhodnutí, takže opravdu naše práce je, probíhá synchronně s prací rady, to je dobře. Já děkuji za podporu všem, kteří mi ji poskytli a doufám, že naše práce bude úspěšná. Děkuji vám za pozornost a těším se na příspěvky z vaší strany. First on the speaker list is Mr. Preda. You have the floor. První na pořadu řečníku je pan Preda, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem už eh, druhý rok pravodajem EPP k této věci a rád bych poděkoval panu Lansdorfovi za jeho návrh zprávy, který je opravdu velmi úplný. Mám pár poznámek. Pokud jde o část o zapojení EU do OSN. Já si myslím, že tam je důležité zdůraznit, že abychom vyslali společný signál a aby Evropská unie byla jednotná a viditelná jako jednotný aktér, tak potřebujeme efektivní vnitřní koordinaci, která by se projevila především v jednotném výkladu statutu EU v rámci OSN. Jakmile se dohodneme na tomto statutu, budeme konečně moci vyslat jednotný signál našim partnerům. A abychom k tomu dospěli, tak si myslím, že musí být zavedena strategie uplatňování rezoluce, aby zde nebyly různé výklady. V tomto kontextu by bylo užitečné, aby Služba pro vnější činnost eh, provedla hodnocení zavádění této rezoluce. My bychom z toho mohli vyvodit ponaučení o tom, co funguje, co nefunguje a podívat se na to, kde je prostor ke zlepšení. Nicméně nemyslím si, že bychom měli pospíchat a rychle žádat o statut plnoprávného člena, než bude plně přijat a uplatněn statut pozorovatele. Také si myslím, že je nutné trvat na té zodpovědnosti chránit, responsibility to protect, a myslím si také, že by bylo dobré zmínit se také o zodpovědnosti při ochraně, responsibility while protecting, protože to je také důležité. Souhlasím s těmi myšlenkami, které jsou obsaženy v té části o mediaci, nicméně myslím si, že komise a rada by měly, nebo tady rada by eh, měla prosazovat eh, inkluzivnější přístup. Pokud je o podporu procesu demokratizace, myslím si, že bychom se měli zmínit také o podpoře EU díky existujícím finančním nástrojům. To je podpora, kterou musíme poskytnout nezávislým eh, neziskovým organizacím. Uveďme příklad Egyptu nebo Běloruska. Tyto nástroje byly nutné k tomu, aby se vytvořila pevná demokracie. Já předložím pozměňovací návrhy v tomto smyslu, nicméně jsem přesvědčen, že stejně jako minulý rok budu mít příležitost velmi dobře spolupracovat s naším zpravodajem. Jen jsem potřeboval ještě jedno upřesnění, pokud jde o datum předkládání pozměňovacích návrhů. Hovořilo se zde o 26. dubnu, pokud jsem to dobře pochopil, tak ta lhuta byla prodloužena, už to není čtvrtek, ale je to trochu později někdy v květnu, ne? Vstup mimo mikrofon. Next and last speaker. Paní Muněs eh, jako poslední řečnice. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit jako členka pracovní skupiny OSN, ale myslím si, že naše kolegyně Korina Kretu, která je stínovou zpravodajkou a za socialisty se mnou bude souhlasit a že ona se spíš zaměří na otázky rozvoje. Chci ještě jednou eh, znovu poděkovat panu Lambsdorfovi za tuto zprávu, za tento návrh usnesení. Je to velmi složité a svědčí to o tom, jaká pracovní skupina OSN sleduje úlohu EU ve valném zhromáždění, ale mám zde pár pozměňovacích návrhů, které chci předložit, aby se tato zpráva doplnila. Myslím si, že by bylo dobré převzít určité věci z mé zprávy, které se týkala Evropské unie v multilaterálních vztazích. Tam jsme se velmi ambiciozně vyslovili ohledně role EU v OSN. Za druhé, v té kapitole mír a bezpečnost, eh, tam je odkaz na ženy v situacích konfliktu a myslím, že bychom měli také eh, zmínit eh, rezoluci OSN 1325 z roku 2000, protože tam se eh, hovoří o této perspektivě, o, toho, o té perspektivě pohlaví při řešení konfliktu a tato věc musí být opravdu vnímána horizontálně ze strany OSN a musí zde být odkaz na ženy také v případě humanitární asistence, eh, humanitární pomoci obětem sexuálních, eh, sexuálního násilí, reintegrace, předcházení konfliktu a také v poslední fázi, což jsou mírové dohody. Myslím si také, že my socialisté můžeme trochu přispět tím, protože od vytvoření sekce žen v OSN, United Nations Women, zde máme problém financování. Není možné vytvořit instituce, když nemají k dispozici prostředky na své fungování. A já navrhuji, nebudu hovořit o poplatcích, protože víme, že to není moc populární, ale bylo by dobré, aby se od příspěvku členských států na podporu OSN vzalo určité procento na financování uh, OSN Women, i když by to bylo třeba velmi malé procento, žádná celá 0,1%, eh, ale bylo by to dobré, kdybychom měli nějaké peníze na podporu žen. V tom eh, odstavci, který je věnován eh, odpovědnosti chránit, tam by měla být také reference na nový termín respons, nebo tedy responsibility while protecting, to znamená zodpovědnost při ochraně. Chci vyzvat radu, aby Evropská unie jako největší přispěvatel do mírových eh, operací postupovala v souladu s tímto. V té kapitole mediace zprostředkování tam bychom mohli doplnit ještě preventivní demokracii, aby se doplnil ten titulek a bylo by možné také prostudovat eh, možnost eh, vytvořit určitý vztah mezi OSN a EU, pokud jde o kapacity v oblasti mediace. A myslím si, že v tomto smyslu iniciativa Pooling and Sharing eh, ve vojenské oblasti společné politiky obrané a bezpečnostní by tam měla být začleněna. Pokud jde o kapitolu podpory demokracie, tak eh, tam eh, bychom chtěli navrhnout, aby síly OSN měli také ve svém mandátu ochranu mezinárodních eh, pozorovatelů na pozorovatelských eh, misích pro volby. A pokud to není obsaženo v mandátu OSN, tak eh, v závěrečné fázi mírového procesu kdy dochází k volbám. Velmi často ty volby vůbec nemohou probíhat, protože je zde nebezpečí, které ohrožuje pozorovatele. A bylo by dobré, kdyby modré přilby nebo jiné mise OSN rozšířily svůj mandát až do konce, aby chránili také pozorovatele při volbách. Pokud jde o text doporučení, tak eh, situace na Blízkém východě, tam by bylo dobré navázat na iniciativu z roce 74, Týkalo se to Blízkého východu, který by byl bez jaderných zbraní a nejenom bránit nešíření jaderných zbraní. Tam je Irán, ale myslím si, že politika, nebo tedy pozice Evropské unie by byla mnohem silnější, kdybychom se opřeli o tu iniciativu OSN, která hovoří o Blízkém východě bez jaderných zbraní. Další věc, která je možná trochu méně relevantní, ale mezi příjemce tohoto doporučení bychom měli přidat ještě vysokou představitelku. Děkuji. Pan Lansdorf. Ja, vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Nacházíme se na začátku tohoto procesu a já se velice těším na spolupráci. Zajímavá je myšlenka zavést určitou kvótu pro práci žen v rámci OSN určit určitou zkótu a paní eh, eh, předřečnice to tady přesně řekla, že eh, určité ženské organizace mají problémy s prostředky, takže to je třeba ještě prodiskutovat se stínovými zpravodaji, za to chceme doporučit. A jinak je tady určité nedorozumění, není to tedy 26. čtvrtý, ale 9. 5. ta lhůta pro pozměňovací návrhy 9. května. Potom tedy se podíváme na ty návrhy a celé to zapojíme do našeho procesu. Děkuji vám mnohokrát. Já bohužel nyní budu muset odejít, ale e, věřím, že se nám podaří velice dobře spolupracovat. Děkuji, děkuji předseda. Tedy ještě jednou, 9. května je tedy termín pro pozměňovací návrhy. A ještě jeden návrh, kterou bych rád e, prohovořil s paní Kopa. My jsme Tady nejdříve hovořil o osmém pátý, ale nyní bych si dokázal představit, že paní Kopa by se mohla rozhodnout na základě našich debat vypracovat ještě další zprávu a pak bychom měli mnohem víc času, měli bychom slyšení a tak dále a pak bychom to dali na plénu v červenci místo června. Takže pokud s tím souhlasíte, že bychom si nechali otevřenou tuto možnost, že bychom k tomu takhle přistoupili. Já bych nerád o tom hovořil bez přítomnosti paní Kopa. Takže nikdo neprotestuje. Děkuji vám a dostáváme se k poslednímu bodu na pořadu jednání. A to je Okay.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 I would like to introduce you Kaklins, Assistant Director General. Eh, chtěl bych představit eh, Janešku eh, Klinc, zástupce generálního ředitele pro komunikaci a informace organizace UNESCO. Toto je důležitá věc, protože jde o spolupráce, a Eh, já si myslím, že vaše spolu, že spolupráce s agenturami OSN eh, je důležitá a proto bych chtěl požádat pana Karklinče, aby si vzal slovo. Děkujeme vám za to, že jste přišel mezi nás. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám za to, že mám tuto příležitost eh, za UNESCO tady stručně představit naše aktivity v oblasti Eh, svobody vyjádření a rozvoje médií eh, v regionu Severní Afriky a arabských států UNESCO je celosvětově známo tím, že působí v oblasti ochrany eh, dědictví a po mnoho let už UNESCO aktivně působí také na otázkách, které souvisí se svobodou slova a tisku. Máme celou řadu akcí, máme eh, systematický přístup k otázce svobody tisku prostřednictvím legislativy. Tady spolupracujeme s členskými státy a pomáháme jim upravovat jejich eh, eh, zákony v této oblasti svobody tisku a přizpůsobení legislativy mezinárodním standardům. Toto byly eh, jedny z prvních akcí a po arabském jaru eh, UNESCO tyto kroky podniklo v Tunisku, Egyptě, ale eh, také v Jordánsku a nyní se připravujeme na spolupráci s novými libijskými orgány. Velmi viditelná akce UNESCO je organizace eh, celosvětového dne svobody tisku, který se koná každý rok 3. května. Eh, před 22 eh, lety skupina novinářů přijala deklaraci, která volala po založení Světového dne svobody tisku. Je to spojeno Eh, s udělováním ceny Giverno Remo, novinářské organiza- Kano, eh, organizace, která eh, přispěla ke svobodě tisku, tisku v jakékoliv části světa a tentokrát tato cena bude udělena azerbajdžánskému novináři a ten, tento ceremoniál proběhne v Tunisku v přítomnosti nejvyšších tuniských orgánů prezidenta a premiéra. Obvykle eh, se tento den pojí s uspořádáním konference. Každý rok se zabývá nějakým konkrétním tématem a tento rok to eh, bude eh, to, jak tisk může napomáhat transformaci společnosti. Program je zaměřen na analyzování role médií ve společnostech v transformaci, na roli mládeže, nových technologií eh, v sociální transformaci a myslím si, že je velmi vhodné zmínit zejména roli poslanců při zajišťování svobody tisku a slova v zemích, které jsou v přechodu. Aktivity UNESCO v mnoha regionech se zaměřují na rozvoj kapacit, eh, jako například v institucích pro školení novinářů a zabývá se také školením eh, novinářů samotným. UNESCO okamžitě eh, po těch změnách, ke kterým došlo, začaly školit novináře pro objektivní reporting, tedy poskytování zpráv, protože eh, po té, co léta strávili pod autokratickým režimem, tak nebyli toho schopni. Eh, tehdy to nebylo schopné, takže museli být eh, vyškoleni k pluralismu a k vyjadřování rozličných názorů pro všechny strany, které se účastní voleb. UNESCO působí v zemích, jako je Tunisko a Egypt, tímto způsobem a má, používá ukazatele pro eh, rozvoj médií. Tento nástroj jsme vytvořili před čtyřmi lety, je uplatňován v mnoha zemích a tato metodologie umožňuje zanalizovat a zidentifikovat eh, takové mezery, eh, které musí být zaplněny například v oblasti svobody tisku. Díky tomu můžeme identifikovat projekty, které nyní realizujeme v Tunisku, Egyptě a Jordánsku. Spolupráce s Evropskou unii a jejími státy je velice důležitá eh, pro UNESCO. A bezprostředně po událostech se na nás eh, obrátily eh, četné členské státy Evropské unie a nabízeli možnost eh, financovat eh, v tomto regionu projekty. Eh, zmínil bych Belgii, Bulharsko, Švédsko. Tam to byly ty nejaktivnější země a nejvelkorysejší dárci v rámci našich projektů. Spolupracovali jsme v mnohých ohledech. Evropská komise v tuto chvíli vyhledává větší projekty eh, v celém regionu, které by se zabývaly eh, veřejnoprávním vysíláním a UNESCO. Pokud se naplní naše plány, bude hlavní eh, prováděcí agenturou takového projektu. Eh, pro UNESCO je velice důležitá například také práce na bezpečnosti eh, novinářů. Není možné vybudovat dynamickou demokratickou společnost, pokud jsou novináři v ohrožení, pokud eh, je někdo zastrašuje nebo pokud jsou zabíjeni. V září minulého roku jsme organizovali meeting o bezpečnosti novinářů a výsledkem bylo vytvoření akčního plánu eh, a před deseti dny eh, tam byl další plán, který přijala hlavní výkona rada a UNESCO je tady eh, hlavní agenturou, která se zabývá bezpečností novinářů a jejich ochranou. Je tam mnoho prvků, které usilují o lepší spolupráci mezi různými agenturami v této oblasti především eh, se tady obracíme na členské státy a je tady otázka, zda Rada bezpečnosti má nějakou roli eh, v oblasti bezpečnosti novinářů mimo eh, zóny konfliktů. Usnesení Rady bezpečnosti 1738 poskytuje určité pokyny eh, pro řešení této situace novinářů v konfliktních zónách, ale eh, víme, že novinářství probíhá eh, také z velké části mimo zóny samotných konfliktů a je to tedy jeden, jedna z věcí, na které se chceme v plánu zaměřit. Přáli bychom si, aby se do toho zapojila Evropská unie a evropští poslanci do celé této diskuze, protože je přeci úlohou společnosti chránit novináře, je to úlohou vlád, protože společnost musí vytvářet takovou atmosféru, kde se nebudou tolerovat útoky na novináře. Pokud jde o den, eh, Světový den svobody eh, tisku, proběhne to v Tunisku tento rok a já bych vás závěrem chtěl pozvat na tuto událost do Tuniska, na eh, tento Světový den svobody tisku a budeme tam řešit otázky role médií v, ve společnosti v transformaci. Děkuji vám a rád odpovím na všechny dotazy poslanců. That was all in Latvia. <laughs> no? Thank you very much for your... Děkuji za vaše vystoupení a obecně mohu říct, že jsem pozitivně překvapen, že UNESCO tak aktivně eh, pracuje v této oblasti, protože některé členské státy UNESCO nejsou zrovna eh, vzornými žáky, pokud jde o svobodu tisku. A já jsem proto velice rád, že tady rozvíjíte tyto aktivity velmi konkrétní, protože tam máte některé státy, kde ta situace není úplně ideální. A dovedu si představit, že teď eh, ta konference například v Severní Africe by nebyla možná třeba v Rusku, Eh, možná, že v Rusku ještě jo, ale v Číně určitě ne. Takže vám přeji eh, mnoho úspěchů ve vašich aktivitách. Ta, tento region mě velice zajímá, protože jsem byl hlavním pozorovatelem voleb v Tunisku za Evropskou unii a samozřejmě v rámci dlouhodobé pozorovatelské činnosti jsme také se zabývali otázkou svobody tisku, jakým způsobem eh, tisk podává zprávy o volbách a v této specifické situaci to bylo tak, že ten starý režim už eh, nefungoval, alespoň politicky, a situace byla dosti uh, specifická, že tady v tom smyslu, že tam byli novináři, uh, ti dřívější, lojální eh, s dřívějším režimem, bylo to tak v některých médiích a novinách, a pak tam byli ti, kteří byli eh, v opozici eh, za toho zmíněného režimu. A potom vedle té otázky, o které jste se tady zmínil, trestat bez, bez, bojovat s beztretností a chránit novináře, tak já si myslím, že byste se také mohli aktivně angažovat v pořádání konferencí, seminářů a kurzů, kde by bylo možné eh, zvýšit eh, profesionální etiku novinářů. Já si myslím, že to je velký problém v mnoha státech, v přech, které mm, jsou eh, v té přechodné fázi a někde eh, je zde snaha o eh, oportunismus, a teď, když je eh, svobodná, eh, svoboda v zemích, tak lidé si myslí, že eh, mohou zveřejnit cokoliv, někde zaslechnou nějaké informace, okamžitě začnou zveřejňovat a směšují vlastně fakta s takovými to pochybnými informacemi. Takže má prozba a zároveň žádost, nebo otázka je, jestli byste se neměli zaměřit na toto pole, tedy přispět ke svobodě tisku tím, že pomůžete zvýšit profesionalitu novinářů, jejich eh, uvědomělost, pokud jde o etické otázky, tak aby eh, občané mohli věřit novým médiím, protože nemá smysl, Eh, jak si se odklonit od, dřív, od médií dřívějšího režimu a potom zjistit, že i eh, v té nové době za svobody není pravda vše, co se v tisku objevuje. Eh, Děkuji. Děkuji za to, že jste mezi nás přišel a předložil tuto prezentaci. Já mohu jen souhlasit. Já jsem ze země, která zažila diktaturu, takže vím, jak důležité je zajistit svobodu projevu a svobodu tisku. Myslím si, že je to první, první svoboda, která je důležitá. Zajistit svobodu projevu. Svoboda tisku je opravdu důležitá. Než moje země vstoupila do EU, tak jsem si myslela, že se vrátíme k diktátorskému režimu, pokud eh, tato svoboda nebude zajištěna. A to pořád platí, takže já si velmi cením role, kterou hraje UNESCO v této věci a jak eh, zvyšuje povědomí o lidských právech a jak informuje různé populace, různé civilizace o tom, že základní práva jsou skutečně největším výdobytkem Ráda bych se vás teď zeptala na další detaily toho, co děláte v Liby, protože to je země, kde je zapotřebí hodně práce. A tam jde také o nové pravomoci v souvislosti s výstupy pařížské konference. A jaká jste schopni jednat s Afrikou, za regionem MENA, protože na tomto kontinentě vidíme spoustu problémů, pokud je o svobodu projevu, o svobodu slova a máme pocit, že UNESCO nedělá nedělá to správné, co by mělo. Objem určitě nekoupil od UNESCO to, že pojmenovali cenu po něm, byť to byl jeden z největších diktátorů. Takže mě by zajímalo, jak spolupracujete s Africkou unii v tomto kontextu, protože Etiopie, kde také sídlí Africká unie je zemí, kde se nejvíce utlačují novináři. Teď tam jsou třeba vězněni dva švédští novináři, utlačují se tam i etiopští novináři a jsou zde stovky etiopských novinářů a novinářek, kteří jsou ve vězení za velmi opravdu směšná obvinění. rozhodně nejsou v souladu s tím, co by byly povinnosti této země. A konečně k Azerbajdžánu. Já vítám, že dáváte tuto cenu azerbajdžánskému novináři. V kontextu blížící se Eurovize to určitě bude zajímavé. Přitáhne to pozornost na Azerbajdžán bojující za svobodu tisku a slova, protože tam všichni ti lidé, kteří o to usilovali, byli potlačeni. Já doufám, že UNESCO také přispěje k tomu, že se hudební soutěž Eurovize také dobře využije, kromě tedy eh, té ceny, kterou budete udělovat v Tunisu. Děkuji. Pane Kačine, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také poslancům za otázky. Pane Galere, plně souhlasím s vámi v tom, že profesionalita novinářů je v zemích procházejících transformací opravdu zásadní. Začali jsme s programy pro řešení okamžitých potřeb novinářů po událostech před konáním voleb. Jak tedy odrážet politickou debatu v zemi před volbami. Udělali jsme to v Tunisku i v Egyptě. A jsou vytvořeny potřebné podmínky k práci s institucemi, protože UNESCO se nemůže obrátit přímo na novináře a rovnou je začít školit. My pracujeme s institucemi, které potom mohou školit novináře a pracujeme také s našimi partnery z nevládních organizací, kteří mohou řešit velmi specifické otázky v tomto aspektu. UNESCO před čtyřmi lety vytvořilo modelový program pro školení novinářů. To je náš základ pro budování novinářských škol, dokonce i v regionu. A tento program je v současné době přijat asi 60 školami v 50 zemích. V regionu vím například o Maroku a Egyptě. Egyptě. Jednou z věcí, kterou budeme také řešit, na oslavách Světového dne svobody tisku v Tunisu bude otázka profesionální žurnalistiky a profesní etiky, takže ano, je to důležité téma. Zatím ještě nepracujeme v Libii, abych odpověděl na otázku paní Gomeš, protože bezpečnostní situace zatím ještě není vhodná. Ale připravujeme svou práci v Libii. Začneme stejně jako v Tunisku a Egyptě a Jordánsku hodnocením mediální krajiny. Budeme vycházet z ukazatelů pro vývoj médií od UNESCO a na základě toho se rozhodneme o dalších krocích. Řekl bych, že zatím nemáme zdroje k tomu, abychom spustili jakékoliv aktivity v Libii, protože zatím ještě žádný dárce neprojevil zájem o financování programu v Libii, ale nepotřebu, nemám žádné pochybnosti o tom, že třeba Itálie, která má tradiční zájmy o tuto oblast, se projeví. Afrika je teď hlavním cílem aktivit UNESCO, pokud jde o rozvoj médií a svobodu tisku, a slova. Vedeme mezivládní program o e, rozvoji médií a rozvoji komunikace a v rámci tohoto programu asi 50 všech činností směřuje na projekty v Africe. Od začátku tohoto programu více než 100, miliard, 100 milionů dolarů bylo přiděleno více než 15 stům různých projektů. Jak jsem říkal, většina směřuje do Afriky. Máme velmi intenzivní vztahy s Africkou unii a velmi úzce spolupracujeme se zvláštním zpravodajem pro svobodu slova Africké unie. Spolupracujeme na tom, aby se propagoval koncept svobody tisku. Pracujeme s celou řadou afrických vlád na poli legislativy specificky se jedná o přístup k informacím, protože to je centrum aktivit v Africe v těchto dnech. Pokud jde o rozvoj médií nebo školení novinářů, tak vedeme program excelentních center pro žurnalistiku v Africe. Mám jich tam eh, zhruba 20 a aktivita opět je založena na tom eh, modelovém programu pro školení novinářů UNESCO. Tyto školy školí, vzdělávají africké novináře. Cena objank, myslím, vůbec nesouvisí se svobodou projevu, svobodou slova, Navrhla to delegace z Rovníkové Gvineji, bylo to přijato a schváleno koncensem všech členských států výkonné rady. Bylo to v roce 2009. Takže od té doby výkonná rada se k této věci vrátila při celé řadě příležitostí. Byly vedeny opravdu velmi vzrušené debaty mezi delegacemi a nebylo nalezeno konsensuální řešení a poslední eh, výkonné předsednictvo hlasovalo o této věci, jméno ceny se změnilo, nicméně nebylo dosaženo jednomyslnosti a většinovým hlasováním byla ta cena znovu schválena. Pokud jde o Azerbajdžán, ale také o další státy. Generální ředitel UNESCO veřejně odsuzuje zabíjení novinářů systematicky a pravidelně. Pokud přijde na další otázky spojené se svobodou tisko, tak eh, tam eh, to není úplně stejné, ne vždycky se jedná o veřejná odsouzení, o veřejná prohlášení, ale pracujeme v klidu s delegacemi a s vládami, s organizacemi, s profesními organizacemi v zemích, kde cítíme, že příspěvek UNESCO by mohl pomoci pro svobodu tisku, ke svobodě tisku a to se týká i například bývalých republik Sovětského svazu, kde jsme aktivně zapojeni v tomto regionu. A řešíme tam otázky, jako je svoboda tisku. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Já jsem nevěděl o té praktické práci, kterou UNESCO dělá na tomto poli, takže si myslím, že by bylo opravdu rozumné, abychom se snažili společně více spolupracovat na této otázce. Například to, co děláte v otázce médií v Tunisku a v Egyptě, nebo i ten váš program pro veřejný sektor je velmi zajímavý a mohli bychom dospět k praktické spolupráci. Tam může parlament pomoci na tomto poli i my se můžeme pokusit posílit své kapacity jako parlament v této otázce, takže si myslím, že by bylo dobré takto spolupracovat. Byla by to dobrá cesta ke spolupráci. Pan Konsáto mě právě informoval, že budete mít Světový den svobody tisku v roce 2013 v Evropském parlamentu. To je možnost, která se právě zkoumá. Myslím si, že by bylo dobré Eh, kdyby se to v roce 2013 udělalo. My máme 25. výročí Sacharovovy ceny, která se uděluje bojovníkům za lidská práva. A mnozí laureáti právě se zasloužili o svobodu slova, svobodu tisku, takže to by bylo zajímavé spojit tyto dvě události aby to přineslo své výsledky. Já vám děkuji a doufám, že se velmi brzy opět udivíme a že nastane takováto praktická spolupráce. Děkuji. Končím zasedání.